Vážené dámy, vážení pánové, Vzhledem k tomu, že máme velmi nabitý program, dovolil bych si přece jen začít s posledním zasedáním to, v tomto roce. A nejprve bych rád předeslal celou řadu věcí k našemu pořadu jednání. Za prvé, bod 29, zpráva pana Karima Eh, bude odložena. Pod bodem různé, pod bodem 35 se budeme věnovat celé řadě věcí. Za prvé informování o probíhajících jednáních na téma audit mezi radou, komisí a parlamentem. To budeme dělat dneska odpoledne. Kromě toho výměna názorů na eh, téma staff regulations, to znamená služební řád, přizpůsobování eh, platů, o tom budeme tady hovořit jako koordinátoři a následně vás spravíme tady ve výboru. A kromě toho se budeme muset pobavit o právním základu, pokud jde o iniciativu o, inovativních medi, eh, medi, o inovativní medicíně. A to bude v úterý, tedy zítra. Tolik tedy změny programu, k pořadu jednání a v tuto chvíli se vás ptám, jestli k tomu máte nějaké eh, poznámky. Pokud ne, tak považuji pořad jednání za schválený po zapracování oznámených změn. Eh, Sdělený předsedy žádné nejsou, eh, žádná nejsou, to znamená, že můžeme pokračovat dál. Schválení zápisu ze schůze. 25. a 26. listopadu tohoto roku. Pokud do konce našeho jednání nedorazí žádné námitky, budeme ho považovat za schválený. A tím se dostáváme k bodu číslo 4. Jde o Eh, efekt přidané hodnoty, respektive o náklady, o návrh, který se týká uznávání veřejných listin v Evropské unii. A Spravodajem je pan Rabka, jak budeme postupovat. Nejprve Bernard, potom Jordan. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za to, že jste mi udělil slovo. Jak jistě víte, zastupuji tady ředitelství pro odhad dopadů a evropskou přidanou hodnotu. To vytvořilo eh, předsednictvo a bylo to inspirováno výborem Jury eh, zprávou paní Niebler a dalšími zprávami, které váš výbor připravil. Rozhodnutí předsednictvo, které, předsednictva, které vytvořilo eh, tento, toto ředitelství, eh, hovořilo o tom, že bychom měli tedy ohodnocovat iniciativy Evropského parlamentu a proto jsme se tedy snažili co možná nejlépe kvantifikovat eh, dopady. Mm, pracovali jsme na legislativních zprávách z vlastní iniciativy a kromě toho jsme se tedy eh, zaměřovali na náklady. Tato zpráva se eh, patří do kontextu, která, který se týká soukromého práva eh, mezinárodního práva soukromého jde o náklady non-Europe, to znamená náklady, které by byly spjaty s tím, kdy, kdyby, že by se tedy změnila administrativa v oblasti uznávání veřejných dokumentů v rámci Evropské unie. Nicméně e, jsou tu i e, nějaké náklady non-Europe. Hovořili jsme tedy o oblasti působnosti, která je popsána v, e, ve zprávě pana Rabkaje e, v pozměňovacím návrhu číslo 8. O tom budete hovořit zítra. Doufám, že za pomoci eh, eh, dalších útvarů jsme dospěli k závěru, že eh, při velmi konzervativních odhadech 358 milionů za rok by se dalo ušetřit, pokud by tato legislativa byla přijata. Jak už jsem řekl, toto jsou peníze občanů, daňových poplatníků. Možná, že to nejsou velké částky, možná, že to jsou poměrně skromné částky, ale přesto jsou to e, částky, které skutečně platili občané sami. A v tuto chvíli vás tedy e, poprosím, abyste e, předal slovo kolegyni, která nás tedy seznámí s tím, jak to bylo dále koncipováno. Děkuji. Um, Dobrý den, já se jmenuji Emily Valberny a pracuji v KFKH jako konsultantka. My jsme přijali tuto zakázku, abychom pracovali zprávu, na které jsme pracovali posledních šesti týdnech. Týká se to zjednodušení eh, veřejných dokumentů. My jsme se snažili pro 20 veřejných dokumentů, které byly uvedeny ve zprávě pana Rabkaje, a zvážit různé náklady, které jsou spojené s těmito typy eh, veřejných dokumentů. Metodologie, kterou jsme použili, byla eh, trojfázová. Nejprve jsme sbírali data, která jsou v současnosti k dispozici o přijímání těchto veřejných eh, dokumentů a potom jsme se snažili zjistit, v jakém rozsahu, jaké problémy jsou s tím spojeny a z čeho vzniká většina těch problémů náš první úkol tedy bylo kategorizovat ty dokumenty, které jsme měli eh, prověřit. Nejprve jsme se podívali na sedm kategorií veřejných dokumentů. Těch 20 jsme mohli rozdělit buď na dokumenty, které se týkají jednotlivců, eh, týkají se rodin, nemovitosti, daní, zaměstnanosti nebo vzdělávání sociálních dávek a potom firemní tím, že jsme to kategorizovali do těchto skupin, tak jsme mohli identifikovat eh, různé zainteresované nebo dotčené strany v každém členském státě, takže jsme mohli identifikovat ten současný rozsah problému. Poté jsme začali mapovat eh, každý z těchto dokumentů a ty veřejné orgány, které s nimi nakládají, takže například, když jsme eh, se dívali na věci, které souvisejí s rodičovstvím, tak tam to zahrnovalo rodný list, eh, doklad o sňatku, doklad o adopci dítěte. Snažili jsme se tam eh, udělat seznam všech typů dokumentů. Vzhledem tomu, že jsme měli relativně krátkou dobu na tuto zprávu, tak jsme se snažili snížit rozsah těch dokumentů, které jsme eh, prověřovali těch 20, eh, které jsme zkoumali, tak eh, u všech se vyskytovaly stejné problémy s přijímáním. Týkalo se to například eh, autorizovaných překladů, potom ověření dokumentu apostela a legalizace. Ty problémy jsou velmi často podobné, ten rozsah eh, se velmi liší od jednoho eh, dokumentu k druhému a také to závisí na počtu občanů a firm, kteří jsou tím eh, dokumentem dotčeni. Takže potom jsme vytvořili seznam a tam jsme vytvářeli hypotetické případy u každého z těch dokumentů. Důvod pro tyto hypotetické případy souvisí s naším druhým úkolem, což souviselo s kvantifikací nákladů, které jsou spojeny s přijímáním těchto dokumentů. Tam se mohly uvést eh, několik různých nákladů. Náklad na provoz eh, například eh, firmy, zejména malé a středně velké firmy, kde to má velký dopad, zejména ty přeshraniční případy. Potom jsme se dívali na administrativní a právní problémy a náklady spojené s přijímáním, ale také další náklady, které se jenom těžko popisují, ale které také mohou odstrašovat od používání těchto postupů. Vždycky jsme vytvořili standardní nákladový model a tam jsme aplikovali dostupné údaje a nějaké rozumné předpoklady. V rámci toho jsme se podívali také na výsledky hodnocení dopadu komise. To bylo k dispozici od ledna, od jara 2013. A některé ty předpoklady, které tam byly, například náklady na předklady, eh, jsme, těch jsme se potom drželi i v naší vlastní zprávě. Abych tady uvedla některé z těch hypotetických příkladů, které by mohly vzniknout u některých z těch dokumentů. Když se například podíváme na problémy týkající se trestního rejstříku a výpisu z trestního rejstříku, tady jde o to, pokud italský občan Francesco žádá o práci na ministerstvo pro děti v Belgii, tak by měl poskytnout výpis z trestního rejstříku, pokud předtím pracoval deset let v Římě a tři roky v Hágu, tak by asi musel poskytnout výpisy trestního rejstříku z obou zemí. A to by eh, vedlo k nákladům, jako jsou ověřování a eh, náklady na překlad. Kromě toho, eh, u akademických kvalifikací a určitě jste to také někteří z vás zažili, pokud například irský občan chce studovat magisterské studium v Belgii, tak bude muset poskytnout ověřené doklady o studiu na Irské univerzitě, to může činit až 50 euro, ale v některých případech to může být celkem až 150 euro na všechno to ověřování a překlady. Abychom mohli kvantifikovat eh, náklady spojené s nečinností Evropské unie v této oblasti, tak jsme si vybrali ty dokumenty, které mají velký dopad na občany a firmy. Eh, podívali jsme se na rodné listy, doklady o úmrtí, výpis z trestního rejstříku, eh, potvrzení o sňatku, eh, daňové přiznání, doklady o kvalifikaci a potom eh, obchodní rejstříky firem. Potom jsme zvolili různé přístupy týkající se hodnocení dopadu z komise. Tam kalkulujete náklady Eh, za každý úkon, takže ověřování, apostila, eh, oficiální nebo autorizovaný překlad. Tam byly vždycky uváděny určité údaje o tom, kolik těch dokumentů každý rok eh, se musí přidávat. My jsme to potom zapracovali do těch našich hypotetických případů a snažili jsme se vypočítat eh, náklad za každou jednotku takového dokumentu. A použili jsme některé z těch předpokladů, které komise měla ve svém hodnocení na to ověřování. A také jsme zvažovali další aspekty, například s tím, že v některých státech by ty náklady na překlady nikdy nevznikly, protože tam používají stejný jazyk. Eh, jako v jiném členské státě, například Irsko, Velká Británie, a také u toho ověřování jsme eh, si řekli, že určité procento apostil se nebude muset provádět, vzhledem tomu, že existují v některých případech bilaterální smlouvy mezi členskými státy. Potom jsme tedy přistoupili k výpočtu přímých nákladů. To představil 358 milionů euro. To je na tom vyšším, v té vyšší části toho rozpětí, které měla komise ve svém hodnocení dopadu, ale my si pořád myslíme, že to je velmi zdrženlivý odhad, vzhledem k tomu, že jsme se nepodívali na všechny typy veřejných dokumentů. A také další věc, která by měla být zvážena, kterou jsme nemohli kvantifikovat, jsou emocionální náklady a také faktor eh, odrazování od používání některých z těchto postupů, zejména v případě jednotlivců a malých firm, by to těm lidem zabránilo v tom, aby využili svobody pohybu v Evropské unii, protože se bojí těchto překážek. V této oblasti ale máme pocit, že kvantifikace těchto dynamických nákladů je také spojena s jinými aspekty, jako jsou kulturní rozdíly, cenová úroveň, vzdálenost, přístup ke službám. To jsou všechno další faktory, které by musely být do toho započítány. Takže výhody přijetí legislativy v této oblasti jsou evidentní, také by to mohlo snížit náklady, snížit tu částku, kterou jsme vypočítali, také by se tím ušetřil čas vynakládaný na všechny tyto postupy a také by se tím snížilo riziko diskriminace občanů tam, kde chtějí vykonávat své právo na volný pohyb. Samozřejmě, že rád odpovím na jakékoliv otázky a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám srdečně. Jsou ještě nějaké další připomínky? Pan zpravodaj má slovo, prosím. Já budu hovořit velice stručně. Nejdříve chci srdečně poděkovat za to, že jste opravdu se velice snažili v této oblasti, i když je to vaším úkolem, ale přesto přeze všechno jste měli k dispozici málo času a nenechali jste se odradit od provedení této analýzy. Toto analýza potvrzuje skutečnost, kterou popisuji ve své zprávě. Také to potvrzuje motivaci komise. A já však považuji za skvělé, že jste také ještě vyhodnotili další postupy, ale kvalitativně jste dospěli ke stejnému výsledku a to ukazuje, že nyní postupujeme správným směrem. A nyní ještě chci zmínit určitý nedostatek a to je to, že dnes tu zprávu jsme dostali a zítra již budeme hlasovat, ale to souvisí s nedostatkem času. Ale také to souvisí s tím, že někteří z nás e, velice citlivě se dívali na toto téma a nyní nejsou přítomni při prezentaci, ale tato situace možná nevadí, protože do zítřka tuto zprávu stejně nemůžeme změnit. Ale možná bychom mohli ještě tuto zprávu doplnit v před hlasováním na plenární zasedání. A také je nutné, abychom toto téma rychle dostali do rady, protože rada toto téma brzdí a bylo by dobré, kdybychom radu přinutili k tomu, aby se tímto tématem zabývala. A zdali to ještě pomůže před koncem legislativního období. Nevím, zdali toto nějakým způsobem se pomůže prosadit, ale musíme radě znepříjemnit život. A na jedné straně se dají dělat materiální odhady, zdali je to 350 nebo 370 milionů, to je mi jedno, ale především důležité je to, říci, že určité druhy nákladů, které nemůžeme vyjádřit v penězích, jsou tady také otázky e, právě zjednodušení, tak abychom jednotlivé osoby neodrazovali a také podniky neodrazovali protože to si myslím, že to je ta hlavní přidaná hodnota. Kdyby se to týkalo pouze 300 milionů, eh, tak by to sice bylo také důležité, ale eh, především musíme se dívat také na ten emocionální efekt. Nyní se mi zdá, že celá tato záležitost se nachází na dobré cestě a jestliže dospějeme k tomu, že budeme chtít ještě něco doplnit, tak bychom to měli udělat až po zítřejším hlasování. Děkuji vám. Kdo se ještě hlásí o slovo, již nikdo další, tak bych chtěl oběma dvěma poděkovat a nyní se dostávám k dalšímu bodu ale zde já jsem zpravodajem a týká se to Evropské umluvy v souvislosti e, se službami. A my si nyní také vyslechneme v této souvislosti právní službu. Prosím, právní služba má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já možná jenom nejprve připomenu e, právní rámec, ve kterém se teď pohybujeme. Je to rozsudek soudního dvora, o kterém jste hovořil. Je to z, e, o přijeté v roce 99, která se týkala právní ochrany podmíněných služeb nebo služeb poskytovaných na základě podmíněného přístupu. Týkalo se to zejména boje proti piráctví Eh, související s audiovizuálními a digitálními službami poskytované za úplatu. Na základě toho vznikla umluva, jejímž cílem byly, eh, jejíž cíl byl stejný jako této směrnice a která se snažila v praxi eh, rozšířit úroveň této ochranu na všechny členské státy, které by byly stranami této umluvy. Komise navrhla, aby rada přijala rozhodnutí ohledně podpisu eh, této umluvy ze strany Evropské unie a také, aby rada přijala rozhodnutí týkající se uzavření této umluvy. V roce 2010 potom byly předloženy dva návrhy radě. Tyto dva návrhy měly jako právní základ eh, eh, ve smlouvách 218 a mm, ten se týkal obchodní, společné obchodní politiky Evropské unie. A tato dvě rozhodnutí, nebo tato dva návrhy rozhodnutí se tedy odvíjely od článků 207.4 a 218.6a. Rada samozřejmě může přijmout rozhodnutí týkající se podpisu umluvy sama, ale tam, kde o nějaké rozhodnutí týkající se uzavření takové mluvy, tak podle článku 218 musí získat předběžný souhlas Evropského parlamentu. A je to tento postup, související s uzavřením té dohody, který eh, zkoumala váš výbor ohledně právě toho chybějícího souhlasu parlamentu. Rada ale upravila ty původní návrhy předložené komisí, komisí a připojila tam třetí právní základ, který byl článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie, který se týkal vnitřního trhu. to, byla to právě tato změna, která vedla komisi k tomu, aby se obratila k, soud, obratila k soudnímu dvoru, aby bylo zrušeno to rozhodnutí přijaté radou týkající se podpisu umluvy, poté co rada toto rozhodnutí eh, přijala a parlament tedy podpořil tu žalobu komise u soudního dvora. Komise byla toho názoru, že rozhodnutí přijaté radou o uzavření, o podpisu umluvy bylo protizákonné ze dvou důvodů. Nejprve proto, že ten právní základ spočívající článku 114 eh, je nesprávný, protože podle komise a také podle parlamentu se to týká pouze společné obchodní politiky a tam je možné použít pouze článek 207 nebo článek 218. A komise také zastávala názor, že rada porušila výhradní kompetenci Evropské unie v oblasti obchodní politiky, vzhledem k tomu, že ta úmluva vyplývala ze sdílené kompetence Evropské unie a členských států. 22.10.2013 potom soudní dvůr rozhodl, který se to rozhodnutí se týkalo té první části žaloby podané komisí a tam skutečně dal zapravdu jak komisi, tak parlamentu v tom, že článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie a na který se odvolávala rada, nemůže fungovat jako právní základ, takže to bylo zneplatnění tohoto právního základu. Soudní dvůr se tedy připojil k názoru komise a rady s tím, že ta kompetence se dotýká eh, hlavní části obchodní politiky a pouze okrajově vnitřního trhu. Jak víme, té umluvě šlo o zajištění minimální úrovně ochrany u těchto služeb v celé Evropě a tím doplnit tu e, směrnici z roku 98 a proto podpis eh, této umluvy si kladl za cíl poskytování těchto služeb na podmíněném základě mezi členskými státy a těmi státy Evropy, které by byly stranami této úmluvy. Takže ten první, hlavní a prvotní cíl této úmluvy je hlavně obchodní politika a obchodní vztahy se třetími státy. Takže eh, tím pádem to souvisí se obchodní politikou. To rozhodnutí se týkalo pouze toho rozhodnutí o podpisu, protože to napadla komise. A samozřejmě, že komise nemohla napadnout jiné rozhodnutí než toto, protože to bylo jediné rozhodnutí, které formálně rada přijala, tak je možné z toho vyvodit závěr, že rada nemohla použít článek 114 ehm, smlouvy fungování také u toho rozhodnutí o uzavření úmluvy. Bez toho, aby se k tomu předběžně vyjádřil Evropský parlament. Takže eh, soudní dvůr zrušil to rozhodnutí eh, rady, má to právní účinky. Samozřejmě, že ta samotná možnost podepsat takové mluvy není tím spochybněna, ale bude potřeba, aby rada přijala nové rozhodnutí během šesti měsíců. Tuto lhutu stanovil soudní dvůr. To je tedy současná právní situace. Dobře. To znamená, že pokud jsem to správně pochopil, tak to dostaneme k dispozici, tak abychom o tom mohli hlasovat. Máte k tomu nějaké připomínky? Nikdo nic nemá, takže děkujeme. Děkujeme právní službě. A protože pan kolega Cvěvka, který má hovořit o bodě 7, 6 eh, tady ještě není, to znamená, že předáme slovo panu Rabkajovi, který má na starosti bod číslo 7. Jde o návrh komise týkající se náhrady škody eh, kvůli porušení právních předpisů členských států v oblasti hospodářské soutěže kartele. Eh, kartely většinou škodí národnímu hospodářství, ale neškodí pouze národnímu hospodářství, ale také eh, škodí konkurentům. Do postiženým subjektům, přímých, eh, přímým konkurentům, kteří se nemohou kartelu účastnit, ale také nepřímým konkurentům, eh, spotřebitelům. Kartely jsou z dobrého důvodu zakázány, protože z hlediska eh, národní ekonomiky jsou škodlivé. Samozřejmě, že existují výjimky, kdy je možno je za specifických podmínek povolit, například eh, určitá podniková eh, společenství. Tam za jistých podmínek je možno kartely povolit, ale to je tedy přesně stanoveno nařízení. To znamená, že Celkem za to můžeme říci, že jde o boj proti kartelům a je nutno říci, že nástrojů je k dispozici celá řada. Minule jsme se tím zabývali před několika dny, kdy komise eh, uvalila milionovou pokutu eh, mnoha bankám, na mnohé banky, eh, právě proto, aby potrestala banky, které vytvořily cenový kartel. Ovšem problém spočívá v tom, že ti, kteří byli poškozeni, z velké části nemohou mít žádný užitek z té uvalené pokuty, protože nedostanou žádnou náhradu škody. Odhaduje se, že 25, nepřímo nebo přímo poškozených by mohlo, být, mohlo dostat kompenzaci pokud by se ty kartely objevily. Už jsme na tom pracovali v minulém legislativním období, byly tu zelené knihy, bílé knihy, sdělení a tak dále. Snažili jsme se to eh, nějak eh, vyřešit. To tedy znamená, že ti, kteří jsou poškozeni takovými kartely, budou moci vznést nárok nebo žádost o náhradu školy, škody, ale to také znamená, že ti, kteří byli poškozeni, by měli mít možnost žalovat, nárokovat svá práva, eh, což je samozřejmě velmi citlivá záležitost a proto eh, tedy za to zodpovídáme my jako výbor pro právní záležitosti. Zároveň je to ještě určitý dodatečný nástroj, který má sloužit k boji proti kartelům. To tedy znamená, že v rámci našeho vnitřního rozdělení eh, práce, to spadá do působnosti výboru EKON. A proto jsme eh, se tím tak velmi dlouho zabývali. Proto bylo od počátku jasné, že budeme muset kompetence rozdělit, ale jak už je obvyklé v tomto parlamentu u těch sdílených kompetencí, eh, dlouze se dohadujeme, dlouze se dohadují ty dotyčné výbory a bylo tomu tak i v tomto případě, byť se domnívám, že my jako výbor pro právní záležitosti bychom eh, čistě z logiky věci a také na základě eh, jednacího řádu parlamentu měli mít eh, kompetenci. Nic jiného z toho ani nemohlo vyplynout. Jelikož ale ta otázka časově, nebo čas již dost pokročil v této otázce a protože je k dispozici složka, o které rada již do značné míry diskutovala, tak bude potřeba, eh, abychom tedy mohli dospět k dohodě s radou. A z toho, co vím, mám pocit, že bychom mohli být optimističtí, že bychom tomu mohli věřit, ale musíme pracovat poměrně svižně, poměrně rychle. Proto bych rád předeslal, že můj návrh zprávy obsahuje pouze ty články v návrhu komise, které spadají do naší kompetence. S těmi stanovisky je to vždycky tak, že když se k tomu má vyslovit pět výborů, tak všech pět výborů předloží kompletní legislativní návrh a těch pozměňovacích návrhů mohou být stovky nebo dokonce tisíce nebo tisíc. Já si myslím, že ty výbory, které byly požádány o stanovisko, by se měly soustředit pouze na to, co spadá do jejich kompetence a o, tom jsem se, o to jsem se snažil i já. Samozřejmě, že bych měl něco na srdce i k těm dalším článkům, ale soustředil jsem se pouze na ty články, které spadají do naší kompetence a mohu vás pouze e, povzbudit a poprosit o to, abychom vzhledem k nedostatku času e, se omezili v pozměňovacích návrzích právě na tyto body. Samozřejmě, že eh, každý má možnost napsat, co chce, pouze si musíme uvědomit, že důležité tedy budou pouze ty kapitoly, ty části, které spadají do naší kompetence, protože jenom ty je eh, výbor Ekon povinen převzít, všude jinde to záleží na jeho zvážení. To znamená, že se musíme snažit dospět rychle k řešení a to eh, vedlo k tomu, že na polovinu ledna na štrasburské zasedání v, ledně, v lednu příštího roku eh, jsme naplánovali zasedání stínových zpravodajů. Nejsou to pouze stínoví zpravodajové z výboru Ekon, ale také eh, stínoví zpravodajové se konzultovaných výborů a z našeho výboru. Sejdeme se a budeme se snažit zjistit, eh, jak vypadá situace, tak abychom měli přidaný nějaký výsledek a abychom ho mohli poměrně rychle schválit, protože v týdnu po Štrasburku už potom eh, budeme na zasedání výboru Jury eh, tuto záležitost schvalovat v druhé polovině týdne potom eh, bude eh, rozhodovat výbor Ekon, tak abychom se mohli eh, domluvit i na mandátu, abychom mohli pokročit v těch jednáních. Já vím, že je to poměrně stižádostivý program, ale myslím, že zvládnout se to dá. Vidím, že tu jsou hlavně čtyři body, ty body, ve kterých máme my co říct které spadají do e, naší kompetence. Pod číslo 5. Představení důkazních prostředků, promlčecí lhůty, články 16-17, e, to jsou e, odstavce týkající se mediace a kromě toho mám ještě jeden bod a sice hromadné žaloby. Musíme si uvědomit, že v minulosti Pan předseda výboru to ví, protože i v minulosti působil ve výboru pro právní záležitosti a připravoval v minulém legislativním období stanovisko. Já to zase znám ze svého působení ve výboru Ekon, protože jsem eh, tedy byl zodpovědný za politiku hospodářské soutěže. To znamená, že vím, že to celé má poměrně dlouhou historii a komise v tuto chvíli v podstatě zveřejnila dva přístupy. Za prvé návrh směrnice týkající se eh, provinění eh, proti eh, právu hospodářské soutěže a druhá věc to jsou ty hromadné žaloby. Komise tedy měla za to, že je smysluplné to koncipovat paralelně, protože se o tom vždycky taky takto diskutovalo. Mně se tento přístup poměrně líbí a zvolil jsem ho také. Myslím si, že to má určité důvody, protože jde skutečně o to, abychom mohli eh, řešit situaci i těch nepřímo postižených, těch mm, spotřebitelů, milionů spotřebitelů, kterých se to týká. To jsou ty hromadné žaloby. Tak, abychom eh, to tedy mohli členským státům takto předložit. Vzhledem k tomu, že mám ovšem určité pochybnosti, pokud jde o hromadné žaloby, snažil jsem se to velmi omezit. E, nechci, aby ty předpisy byly příliš e, podrobné, jde spíše odkaz, e, o to, že to bude odkaz na dokumenty komise, ale kromě toho jsem určité věci vyloučil, protože si myslím, že kvůli nim by se ty hromadné žaloby eh, dostaly do eh, oblasti, kam je v rámci kontinentální Evropy nechceme dostat. My totiž nechceme to, aby tady, podobně jako ve Spojených státech, vznikl průmysl na podávání hromadných žalob. Já jsem například explicitně eh, vyloučil systém opt-out, to znamená, že někdo může eh, podat žalobu za lidi, kteří o tom vůbec nevědí, že někdo jejich jménem vzdává eh, nebo podává žalobu. Pokud by to nechtěli, tak by museli explicitně eh, projevit svůj nesouhlas a explicitně říci, že nechtějí být součástí té žaloby, což není vůbec jednoduché. To znamená, že já jsem zcela explicitně vyloučil ten systém opt-out a naopak jsem navrhl systém opt-in. To znamená hromadné příslušné žaloby ano, ale člověk musí souhlasit. Musí souhlasit s tím, že jeho jménem někdo bude vznášet žalobu. E, kromě toho jsem zakázal honoráře za úspěch. To jsou ty věci, které velmi kvetou v Americe. E, to znamená, že ta advokátní kancelář za to v posledku zkosíruje e, obrovské částky, pokud dosáhne úspěchu. A já si myslím, že to je někdy mnohem důležitější než náhrada škody pro samotné spotřebitele, pro ty postižené. A kromě toho eh, chci vyloučit náhradu škody v, rám, v tom smyslu, že by se muselo platit víc nějaká pokuta, která by přesahovala skutečně eh, vzniklou škodu. To samozřejmě eh, je možno tedy řešit na základě dalších nástrojů v rámci eh, práva hospodářské soutěže. Eh, kromě toho máme několik drobných změn. Rád bych tomu řekl, že pokud odhlédneme od těch hromadných žalob, tak jsem se snažil poměrně pevně držet návrhu komise, postupovat poměrně v těsné spjatosti s ním. Připadá mi to být rozumné, samozřejmě, že určité věci bychom mohli ještě lehce pozměnit, ale v žádném případě to nejsou eh, žádné eh, závažné změny, eh, spíše technické detaily. Pokud jde o promlčecí lhůtu, tak komise navrhuje pět let. Jde o to, jak dlouho mají poškození možnost nárokovat e, náhradu škody. Já jsem se trošku poptal, jak to vypadá. V každém případě těch pět let, které komise navrhla, to je takový průměr. Eh, když vezmeme v potaz to, jak to vypadá ve členských státech, to znamená, že jsem nevy, nenalezl žádný pádný argument, proč bychom to měli měnit, proč by to mělo být jenom čtyři roky nebo šest let. A proto si tedy myslím, že těch pět let je skutečně takový dobrý průměr a připadá mi to být rozumné. To znamená, že eh, jsem na tom návrhu komise nic nezměnil. Eh, kromě toho jsem Kromě toho jsem tedy eh, říkal něco k té meditaci nebo mediaci, aby byla tedy používána jako nástroj, ale v každém případě jde o dobrovolnost. A nejdůležitější je v této souvislosti přístup k informacím, protože pokud chceme zvýšit význam té mediace, tak je potřeba, abychom se postarali o to, aby měly obě strany stejný přístup eh, k informacím, aby eh, byl tady v rámci té mediace stejný přístup k informacím jako u běžného soudního procesu. To znamená, že k tomu jsem také sepsal několik eh, drobných poznámek a změn ale eh, je to v podstatě všechno. Ještě jednou jsem tedy chtěl eh, zdůraznit, že jsem se v podstatě držel toho návrhu komise, protože mi to připadá být rozumné. Eh, kromě toho jsem se přísně omezil na to, co spadá do kompetence našeho výboru a pouze u těch hromadných žalob jsem možná učinil ještě takový kvalitativní krok, o tom budeme muset diskutovat. Eh, pokud jde o tu mediaci, tak tady jsem eh, nezavedl něco úplně nového, ale pouze jsem předložil několik málo návrhů, které potom můžeme ještě dále rozpracovat. Děkuji. Děkuji a slovo má paní kolegyně Taylor. Thank you, President. Eh, Děkuji. Děkuji vám, pane Rabkaj, za vaše prezentaci. Já bych na úvod chtěla jenom uvést jeden předběžný argument týkající se postupu. Já chápu, že vyjednávání mezi výbory o kompetencích trvá, ně, trvá nějakou dobu, ale je škoda, že se nám nepodařilo o tom eh, diskutovat eh, doteď, vzhledem k tomu, že Ekon už o tom eh, začal před třemi měsíci takže oni měli čas se tím zabývat. My tady už máme tu zprávu samotnou s tím, že pozměňovací návrhy musí předložit do konce týdne a tím to všechno bude velmi uspěchané, protože to projednání pozměňovacích návrhů se bude muset udělat eh, ve stejné době jako hlasování. Já chápu, že pan Rabka eh, chce toto dotáhnout dokonce před koncem volebního období. Ale k tomu vlastnímu návrhu tady si myslím, že bychom eh, měli dobře vyvážit eh, tuto legislativu mezi soukromou a firmní sférou. A měli bychom to používat jako nástroj pro vyšetřování kartelů. O zveřejňování informací měli bychom si uvědomit, že v roce 2008 více než 88% případů se eh, konalo jenom díky eh, dobrovolně přiznali eh, někteří z těch obviněních a jinak si myslím, že komise zvolila velmi dobrý přístup, který bychom měnit neměli, co se týče sankcí. Jenom velmi stručně, celková úroveň pokud by neměla být dotčena soukromými žalobami. To jsou naprosto oddělené věci. Pokud společnosti poruší soutěžní právo, tak by měly být eh, potrestány, ale není žádný důvod, proč by se ty pokuty eh, měly eh, snižovat, vzhledem k tomu, že je žalují v soukromoprávních žalobách také jejich zákazníci za utrpenou újmu. Jde o to, aby tyto případy byly projednány co nejrychleji. Tak. A dále k kolektivním žalobám. Souhlasil bych s panem Rabkem v tom, že bychom měli mít v Evropě pravidla o kolektivních žalobách, jak už pan Rabkem říkal, asi v polovině členských států, a to znamená, že polovina občanů vlastně k ním nemá přístup. A k tomu navýšení musí mít samozřejmě nějaký přeshraniční systém, který by umožnil, aby všichni spotřebitelé měli stejná pravidla na hromadné žaloby. Eh, kolega Gagány, Gargány? Pane předsedo, já mohu říci, že to mohu posoudit pouze částečně, protože text je předložen v angličtině, ale celkově bych chtěl tak hodnotit pozitivně, ale chtěl bych se zaměřit na jednu věc. My jsme slyšeli různá vysvětlení, ale já se domnívám, že text týkající se hromadných žalob není vyvážen, protože komise tady nic nenavrhuje a já bych chtěl také říci, že mě to překvapuje, protože toto má také dopady na vnitrostátní řízení a také na zjišťování v oblasti hospodářské soutěže. Takže hospodářská škoda vznikne, ale myslím si, že toto všechno je především občanské právo a spadá to do e, vnitrostátního práva. Je to mimo rámec komise a od roku 2003 tady také již máme příslušnou judikaturu a také příslušná právní pravidla na evropské úrovni. Také smlouva obsahuje příslušné povinnosti které se používají, ale především se zde musí uplatňovat vnitrostátní práva. A za druhé porušování právních pravidel a toto se odhaluje, když také spolupracují společnosti. A to nadále spadá do vnitrostátního práva. A potom může dojít k tomu, že společnosti společnostem se sníží sankce, ale toto všechno spadá do působnosti národních eh, soudců. A já musím říci, že já musím ještě se tímto návrhem detailně zabývat. Já se tím také budu ještě zabývat, ale právě v oblastech, které jsem vyjmenoval, tam bychom měli také mít těsné vztahy s hlavním výborem. Zajisté budou předloženy ještě další pozňovací návrhy. Já si myslím, že bychom měli tady mít větší vyváženost. Děkuji, já také chci hovořit k tomuto tématu. Já jsem se tímto tématem v minulosti již také zabýval a důvod, proč to trvalo tak dlouho, to souvisí především s tím, že zpravodajové eh, v eh, výboru Econ eh, postupovali velice pomalu. Já jsem se shodl s předsedou výboru, ale potom mi bylo řečeno, že dámy a pánové koordinátoři to nechtěli. A nevím, jaké příčiny k tomu existovaly. A také na naše dopisy se dlouze neodpovídalo. Takže musím říci, že my máme také zdokumentovanou e-mailovou korespondenci, takže musím říci, že tato vina není na nás, byla to vina na druhé straně a já se domnívám, že oni nás opravdu chtěli zneužít a já jsem posléze předložil také návrh konferenci předsedů a tam jsem předložil návrh, který byl víceméně identický jako původní návrh na začátku celé spolupráce. A její když se tady hovořilo o jednotlivých aspektech. Je celkově dobré říci, že je dobré, že jsme se do toho nyní pustili. Komise také předložila poměrně dobré návrhy, tak, abychom dospěli k rovnoprávnému zacházení s kolektivními žalobami a také, abychom měli potom příslušné postupy při předkládání hromadných žalob. Komise zatím hromadné žaloby e, nezmiňuje, ale jestliže se lidé dají dohromady, tak mohou takovouto žalobu předložit. A já sdílím názor, že musíme eh, v každém případě zabránit tomu, abychom tady nenastali americké poměry, protože v USA opravdu existuje v této oblasti přímo průmysl, který vydělává každoročně 200 milionů a více dolarů. A eh, většinou eh, tyto Eh, honoráře potom jdou pouze na specializované advokátní kanceláře a poškození z těchto peněz nevidí nic a potom se také vytváří úplný průmysl. Ale to není efektivní postup a nedává to také smysl. A právě proto americké postupy Eh, nesmí zde v Evropě nastat. Tady existují klasické případy, eh, jako například honoráře na základě úspěchu. A to je již vyřešeno. Opt-in, opt-out. Potom otázka pravomoci žaloby. To se mi také zdá v principu vyřešeno. A potom jsou tady také vyřešeny další věci jako kompenzace. Ale podle mého názoru ještě není vyřešen o eh, problém discoveries. A já se domnívám, že toto je prakticky největší vyděračský e, nástroj, protože tak lze vydírat žalovanou firmu. A to se týká článku 5 a 6. Já prostě nerozumím, proč ve většině členských států je zcela běžné, aby trestně právné spisy, které jsou daleko citlivější, jednoduše projdou, ale u eh, hospodářské soutěže se takto nepostupuje a já nevím proč. A také tato jednotlivá diskuse o těch hranicích, o těch limitech, to mě zatím nepřesvědčilo. A myslím si, že bychom měli ještě přesně diskutovat o článcích 5 a 6. A 5 patří našemu výboru, 6 patří ekonu, ale my opravdu to musíme rozumně formulovat, tak aby to eh, se nestala živná půda pro vydírání a já se domnívám, že my o, toto, mm, o tomto musíme ještě diskutovat s e, tínovými zpravodaji a musíme těsně spolupracovat e, mezi oběma výbory. Spravodajové i stínoví zpravodajové obou dvou výborů jsou ochotní se rozumně dohodnout a dospět k úspěšnému výsledku. Já jsem jsem se již touto tématikou eh, zabýval v minulosti a proto mám toto stanovisko. A chci se zeptat nyní, zdali chce hovořit někdo za komisi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Uh, My jsme velmi rádi, že se můžeme zúčastnit práce tohoto výboru. My jsme si prostudovali návrh zprávy. Děkujeme také za pochvalná uh, slova k eh, návrhu komise. My jsme poslouchli tuto rozpravu eh, s tím, že jde o odškodnění všech eh, eh, obětí těchto protikartelových dohod a také spotřebitelů. Komise také bere na vědomí obavu vyjádřil tady na výboru aby to neovlivnilo celý, celý, to, celý tento sektor. A komise si dávala pozor na to, aby ten návrh byl sformulován tak, aby nevedl k šikanozním žalobám a k vývoji, který se stal v jiných zemích. Komise již si udělala bilanci práce, kterou parlament v předchozím období již udělal eh, u témat, které se eh, tohoto týkají. A komise také doufá, že to oceníte. Hlavním eh, cílem, který tady byl uveden některými řečníky a který bychom my chtěli zdůraznit, je potřeba regulovat interakci mezi žalobami odškodnění ze strany obětí a vynucováním eh, těchto pravidel ze strany veřejných orgánů. Zejména se to týká programů sovývavosti, protože je potřeba, aby tyto programy i nadále fungovaly, abychom zajistili, že ty eh, přísliby, které byly učiněny v rámci těchto programů shovívavosti, umožňovaly odhalování těchto situací o porušování legislativy, protože je velmi obtížné identifikovat ty utajené dohody účastníků kartelu. A také by to mohlo ohrozit postavení oběti, protože méně těchto případů bude odhaleno a tím pádem eh, tím více utrpí oběti. Ale my si uvědomujeme také velmi ambiciozní časový harmonogram projednání této zprávy aby to bylo možné ukončit. Víme, že Rada už přijala obecný přístup na začátku prosince a my jsme ochotni spolupracovat s ostatními, abychom tomu napomohli. Děkuji vám. Děkuji vám. Ale tajné důkazy neexistují v žádném právním státě, možná, že v KLDR nebo v Číně. A právě proto musí existovat přístup k důkazním prostředkům, jestliže existují. A jestliže se tady Eh, tyto e, důkazy existují, som se také musí dát k dispozici soudům. Pokud eh, tam budou opravdu nějaké tajné důkazy, potom komise by musela určitá jména začernit, ale právě z tohoto důvodu se nemůžeme vzdát žádných právních eh, přístupů a principů. Pan zpravodaj. Ano, já jsem předtím hovořil o technických změnách a tyto můžeme ještě rozšířit. To není žádný problém. A ty jsi tady právě také hovořil o tom, čím to bylo způsobeno. Nebylo to způsobeno zpravodajem, s tím jsem hovořil v eh, Konu již včas. A kolega vždy říkal, mně jde o to, abychom spolupracovali a dospěli ke společnému dobrému eh, výsledku. Jde o to, abychom v lednu eh, se dali dohromady a abychom o tom dále diskutovali. Takže já musím říci, že se zpravodajem není žádný problém. Vypadá to, že problém byl na straně koordinátorů, kteří Eh, možná na to nahlíželi jinak a říkali si, no, eventuálně by do toho mohl mluvit každý a já dobře znám tvrdé boje mezi jednotlivými výbory, ale je škoda, že po dlouhou dobu se vlastně nic nepohnulo, ale oba dva zpravodajové, to chci ještě podotknout, op opravdu mají vůli s celou záležitostí pohnout dopředu a stínoví zpravodajové s tímto také mohou souhlasit. Ke kolegovi Garganimu chci říci, že chápu, že se mu zrovna nelíbí, že text je jenom v angličtině. Mně se to také nelíbí. Já bych to býval také měl raději v Němčině ale pak eh, jsme eh, zatím nemohli s tím nic dalšího dělat a právě proto eh, zatím máme text bohužel pouze v angličtině. A potom ještě jeden bod, který možná uh, jsem úplně nepochopil kvůli tlumočení a tady se také eh, dvakrát hovořilo o snížení sankcí či trestu. To vůbec není součástí zprávy. Tady se hovořilo o dodatečném eh, ne náhradě škody. Eh, nejde se o, nejedná se o snížení sankcí, jedná se o to, aby v této oblasti proti žalob na náhradu škody má se to týkat především vzniklé škody, která má být nahrazena, ne aby se nahrazovalo ještě něco dalšího takže možná, že to bylo pouze nedorozumění. Mně se v žádném případě nejedná o tom, abychom snižovali valy sankce. Já jsem se již dlouho pohybuji v oblasti eh, pravidel hospodářské soutěže, takže opravdu nejsem pro snižování sankcí. A návrh byl, aby do 20. se předložily pozňovací návrhy, což si myslím, že tedy povede k tomu, že opravdu budeme dále postupovat v angličtině. Děkuji vám. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. prosinec a 21. ledna budeme hlasovat. A e, diskuse mezi stínovými zpravodaji bude ve Štrasburku v lednu. A potom bod číslo 6, zpráva pana Zvěvky. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni panie. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, snažíme se pracovat na revizi nařízení Brusel 1. Rád bych připomněl, že jde o uznávání a výkon soudních rozhodnutí. Eh, ta jednání probíhají již dva roky, jsou velmi úspěšná, z čehož máme radost. Jsou tu nové eh, principy, které najdete v novém nařízení a které začnou platit počátkem roku 2015. Zároveň jsme ovšem začali pracovat na jednotném patentu a do balíčku, tedy eh, patří eh, tři dokumenty, jednak nařízení o zřízení eh, jednotného patentu, potom dokument o překladek a potom ještě dohoda, mezivládní dohoda o jednotném patentovém soudu. To znamená, že máme společný soud, který řeší spory týkající se jednotného patentu zemí, které spolupracují v rámci posílené spolupráce a e, tato dohoda tedy byla ratifikována, podepsána a nyní je potřeba, aby revidovaná, e, revidované nařízení Brusel 1 bylo e, s tím sladěno. Protože jednotný patent vnáší do právního systému nový novou kvalitu a článek 67 smlouvy o fungování Evropské unie počítá s tím, že je potřeba vyjasnit otázku soudní příslušnosti a všechno to, co souvisí s uznáváním a výkonem soudních rozhodnutí, to znamená s nařízením Brusel 1. V červenci tohoto roku komise předložila návrh, který se týká revize Bruselu 1. Týkalo se to perspektivy jednotného patentu, který byl nově zaveden a je zřejmé, že v Evropě už máme společný soud a sice eh, soud eh, Benelux, eh, Beneluxský soudní dvůr. Komise to velmi pozitivně zhodnotila a já k tomu mám některé pozměňovací návrhy, které bych chtěl kolegům předložit. Jde především o to, abychom ten text poněkud zpřesnili, precizovali. A to především, pokud jde o předložené předpisy. Především bych byl vel, velmi rád, kdyby se tu vyjasnilo, že nařízení Brusel 1, jednotný patent a Beneluxský eh, soudní dvůr, že to tedy bude pojednáno společně. To je tedy jedna věc, kterou bych rád vyjasnil a k tomu je potřeba konstatovat, že to tedy, tedy je mimo eh, dosavadní právní systém. V této souvislosti je také velmi důležité konstatovat tuto skutečnost eh, právě pokud jde o eh, obžalované, protože jinak by tito obžalované nebyly eh, tím nařízením pokryty. Dobře, chceme to tedy dostatečně zpřesnit a vyladit. Jde o smluvní strany a všechno je to tedy článku 71b. A potom ještě eh, tady soudní dvůr a smlouva. Aha. A tam tedy nacházíme společná ustanovení týkající se eh, uznávání A všechno je to v podstatě součástí nařízení Brusel 1, to znamená, že Brusel 1 je tím eh, velmi dotčen. A aby to všechno mohlo vstoupit v platnost, tak musíme nejprve změnit eh, ta nařízení o jednotném patentu. A teprve potom můžeme změnit nařízení Brusel 1. V podstatě můžeme říct, že se jedná o změny, které jsou velmi technické povahy a jar, eh, rada již eh, před několika týdny eh, schválila takové změny. Já si myslím, že by to v našem výboru nemělo způsobovat žádné potíže a že bychom měli, měli tuto diskuzi včas ukončit. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 6. ledna a při zasedání výboru na konci ledna budeme moci o tomto tématu diskutovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Má k tomu někdo něco? Nikdo nic nemá. Dobře, myslím si, že jsou to spíše nutné technické eh, komis, eh, změny. Máme tady zástupkyni komise, která by se k tomu chtěla vyjádřit. Prosím, máte slovo. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, za komisi chtěla poděkovat za návrh této zprávy panu zpravodajovi. Jak víte, vytvoření jednotného evropského patentu byl velmi dlouhý eh, proces. My jsme velmi rádi, že to postupuje a doufáme také, že celý tento patentový balíček vstoupí v platnost co nejdříve. Jedno z opatření, které musíme ještě přijmout, je změna nařízení Brusel 1 na tom teď pracujeme a doufáme, že ten časový harmonogram navržený panem zpravodajem nám umožní to finalizovat před tím, než eh, parlament na jaře skončí své současné volební období. Pan zpravodaj také eh, velmi výstižně vysvětlil, o čem eh, tento návrh je, takže nemusím uvádět žádné podrobnosti. Chtěl bych ještě za komisi uvést jednu věc, která se týká úvodního ustanovení nebo pozdějacího návrhu číslo 5. V této souvislosti bych chtěla jenom velmi stručně uvést, že jde komisi šlo explicitně o to, aby byl v tom návrhu uveden jmený seznam soudů, který by to měl jít na starosti a to také schválila rada před několika dny když eh, se shodla na obecném přístupu. Jsou tady v podstatě dva důvody, proč bychom byli rádi, aby ten seznam byl úplný. Když říkám uzavřený nebo úplný seznam, tak tím neříkám, že by v budoucnosti nemohlo eh, k tomu se nemohl přidávat nějaký další soud, ale jde o to, aby v každém případě byla provedena přesná analýza toho, jak tento soud bude fungovat v souvislosti s nařízením Brusel 1. Takže ty důvody jsou jak eh, politické, tak i technicko-právní, v té politické úrovni. Nechceme vypsat nějaký biankošek neomezenému počtu českých států, aby se mohli vyloučit eh, z toho působnosti tohoto společného soudu. A také bychom chtěli, aby byl nějaký systém, který by vždycky vyhodnotil, jaký dopad by to mohlo mít podle nařízení Brusel 1. To je ten první důvod. Dále eh, ten technicko-právní je eh, v tom, že jakákoliv dohoda zřizující společný soud eh, je nová a že každé doplnění se musí zvážit, jestli by to fungovalo v souladu s Bruselem 1. Takže no, už toto samo o sobě bylo velmi obtížné, my se museli velmi pečlivě zvažovat, jak přesně to bude fungovat. A to jsou tedy ty důvody, které nás vedou k tomu, že ten eh, seznam by měl být v nařízení uzavřený, ale samozřejmě jakýkoliv další budoucí soud by tam mohl být eh, vyhodnocen a doplněn. Vyžadovalo by se to pouze novelizaci toho nařízení a myslím, že vzhledem k té rychlosti, kterou provádíme přijímání tohoto nařízení, si myslím, že to musí být provedeno velmi rychle. Dankeschön. Děkuji vám chce se ještě někdo vyjádřit? Ještě pan Cěvka, prosím, na závěr. Ano, chtěl bych poděkovat za připomínky komise. Jednalo se o velice důležité připomínky, které byly prezentovány, které také zapracujeme do texty. Ano, do textu. Děkuji vám. Děkuji Ano, ní se dostáváme k další zprávě a to je zpráva paní Mariel Galo. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Já chci připomenout, že cílem tohoto legislativního návrhu je podle komise vytvoření opravdového jednotného trhu s, elektronickým, s elektronickou komunikací. Musím se přiznat, že považuji za politování hodné, že tento text eh, byl eh, parlamentu zaslán sedm měsíců před koncem volebního období, což znamená, že máme málo času na to, abychom mohli důkladně zvážit eh, četné aspekty tohoto návrhu nařízení které si kladou za cíl eh, být eh, v praxi aplikovány bez transpozice členskými státy. Bez transpozice členskými státy. A také to vylučuje možnost požádat o důkladnou, důkladné hodnocení dopadů. Tento sektor s elektronickou komunikací má čím dál tím větší důležitost pro hospodářský růst v Evropě Hospodářské subjekty potřebují stabilitu regulačního prostředí a právní jistotu a proto jsem překvapena tím, že teď tady máme tento nový návrh o roamingu méně nebo době kratší než jeden rok od té, třetí, té třetí roamingové dohody. Ale eh, vím, že eh, to se netýkalo kompetencí našeho výboru. Já jsem se zaměřila na tři body ve, svém, ve své zprávě. Eh, ten první bod se týká jednotného evropského postupu schvalování. Jde tam o to, aby hospodářské nebo provozovatelé hospodářské subjekty mohly působit na celém vnitřním trhu, pokud by eh, vydávání souhlasu členskými, s jednotlivými členskými státy mohlo vést k komplikacím, tak by stačilo pouze provést několik málo úprav eh, toho současného právního rámce, což znamená, eh, že to směrnice 20 z roku 2002 spíše než vytvářet nějaký úplně nový systém. Druhý bod, ke kterému se vyjadřuji, je to, že Evropská komise chce přijímat legislativu o neutralitě internetu. Já ve svém stanovisku navrhuji, abychom za určitých eh, přesně vezených podmínek uznali možnost nabízet specializované služby a také řízení provozu v případech eh, zahlcení, ale samozřejmě bez toho, aby se Eh, spochybňoval otevřená povaha internetu. A třetí bod eh, se týká práva uživatelů, no, práv uživatelů. A tady nenavrhuji provádět maximální harmonizaci, která by asi byla kontraproduktivní pro jejich zájmy, takže i tady navrhuji, abychom změnili směrnice 20 roku 2002 24 spíše než eh, přijímání nového nařízení. Také potřeba revidovat směrnici univerzální, univerzální služby, aby spotřebitelé přesně věděli, jakou rychlost připojení eh, k internetu potřebují. Takže ještě jednou se chci vrátit k tomu, že jsme dostali 7 měsíců na to, abychom mohli projednat takto důležitou věc. To se také odráží v tom harmonogramu, protože tady vlastně máme povinnost se přizpůsobit harmonogramu výboru ITRE, který je příslušným, tím hlavním příslušným výborem, a huta eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovena na 18. prosince, což je za tři dny. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan kolega Engström, děkuji. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že s paní zpravodajkou naprosto souhlasím, pokud jde o načasování tohoto návrhu komise. Eh, je to příliš pozdě protože máme pouze několik málo měsíců do konce legislativního období, ale na druhou stranu je to brzy, protože uh, ustanovení o roamingu zatím plně neplatí. Ale jinak uh, je uh, to tak, jak řekla paní zpravodajka, je to jak brzy, tak pozdě. To znamená, že to načasování je skutečně překvapivé. A kromě toho mi dovolte, abych se vrátil k tomu, o čem hovořil pan Rabkaj v souvislosti eh, s předchozí zprávou. Pokud je to tak, že celá řada výborů předkládá pozměňovací návrhy ke všemu, bez ohledu na to, jaká je jejich kompetence, tak tady budeme mít stohy pozměňovacích návrhů ze všech stran a já si nemyslím, že by to bylo nutně eh, špatné, ale v tomto případě, abych byl úplně upřímný, jsem byl eh, překvapen, že jsem toto téma eh, viděl na čer- eh, v zasedání našeho výboru. Samozřejmě, že je přirozené, že to je na pořadu jednání IMKO, ale abych byl upřímný, nevím, proč se tím zabýváme my, protože si myslím, že tento balíček nesouvisí s autorskými právy nebo s dalšími věcmi, to znamená tím, co spadá do kompetence našeho výboru. Eh, nevím, jestli je to z procedurálního hlediska možné, ale mohli bychom zvážit, jestli nechceme eh, využít jakéhosi opt-out, to znamená rozhodnout se, že k tomu nepředložíme stanovisko. Ale eh, nyní, pokud jde o ty tři body, o kterých tady hovořila paní Galo v návrhu svého stanoviska, tak nejprve k té první věci. Upřímně řečeno, Nemám eh, žádný názor na to, jestli tady má být jednotné evropské povolení nebo ne, ale eh, ty argumenty, které tu přednesla paní Galo, dávají smysl. Já nemám pocit, že by to bylo potřeba. Nevidím, že by tady byl nějaký problém, který by se tím měl vyřešit. Ale nechci tedy stoprocentně nic tvrdit ale spontánně se k tomu stavím tak, že tady souhlasím s paní zpravodajkou. A pokud jde o ten třetí bod, to znamená práva konečných uživatelů, ano, ve výboru IMCO, tak na tom se pravděpodobně shodneme eh, v rámci napříč politickým spektrem, že je směšné, pokud eh, by tu měli nařízení o univerzální službě a potom bychom to eh, nějak nahradili Eh, jiným nařízením, to by nemělo smysl. To znamená, že v IMKU eh, jsme se tedy rozhodli o tom, nebo proto, že se změní eh, směrnice univerzální služby. Já si myslím, že to je tedy ta vhodná, ten vhodný způsob, ta vhodná cesta a v tom souhlasím s paní zpravodajkou. A druhá věc, neutralita sítě. To je samozřejmě ten nejdůležitější bod v tomto balíčku. Eh, neutralita sítě. Eh, byl jsem liberál, než jsem se stal pirátem. Eh, samozřejmě, že dneska už to není tak jako v 19. století. Právě v této souvislosti bylo bylo velmi dobré, že se tady zavedla liberalizace na konci 19. století. Já si myslím, že toto je něco podobného. Protože je nemožné, aby fungovala firma nebo aby vznikla firma bez dostatečného internetového připojení. Dneska je to zkrátka potřeba. To znamená, že pokud uh, mají uh, ty podniky si udržet své postavení, uh, Eh, tak eh, musíme neutralitu sítě eh, zaručit. Návrh komise ovšem se tváří tak, že tady krásně, mnoha krásnými slovy hovoří o neutralitě sítě. Jsou to všechno dobré, smysluplné věci, ale kromě toho říká, že vedle neutrality sítě bychom měli umožnit specializované služby, což je pravý opak té neutrality sítě. To znamená, že pokud to budu formulovat stejně jako komise, tak je to tak, že bychom tady měli neutralitu sítě a každá společnost, která by chtěla eh, zaručit, že bude moci oslovit prostřednictvím internetu svoje eh, zákazníky, by riskovala to, že bude nucená si zaplatit specializované služby u těch telekomunikačních společností. Všechny velké úspěšné společnosti tady podstupují velké riziko protože hrozí, že jakmile budou úspěšné, jakmile se stanou velkými, tak eh, na dveře zaklepají telekomunikační společnosti a řeknou jim, eh, nebylo by lepší, kdybyste si tedy zaplatili ty specializované služby za zvláštní poplatek, tak abyste měli větší riziko. A každá společně, společnost na tento návrh kývne. A já si myslím, že to by mělo velmi negativní dopad na eh, podnikatelské prostředí v Evropě. A právě proto si myslím, že je velmi důležité, abychom ty specializované služby buď úplně zakázali, anebo pokud to udělat nechceme, abychom je specifikovali takovým způsobem, aby bylo naprosto jasné, že nemohou nahrazovat řádné fungování internetu. Nemůže to být něco, eh, co by tedy mohlo být v, souvi- eh, v konkurenci eh, s internetem. Pokud nějaká nadnárodní společnost si chce koupit specializované služby pro své vnitřní sítě čistě z interního hlediska, tak je to v pořádku. Já v podstatě proti tomu nic nemám. Ale musíme zásadně zaručit, abychom se nedostali do situace, chce, abychom se nedostali do situace, kdy ty specializované služby bude něčím, kdy tady ty koneční uživatelé, ať už to budou zákazníci nebo podnikatelé, aby se tím museli tady e, zabývat. Já si myslím, že internet sám o sobě musí být dostatečně dobrý na to, abyste tam mohli sledovat e, video a tak dále. Musí tyto služby nabízet konečným uživatelům, to znamená spotřebitelům. Já si myslím, že to je naprosto zásadní věc, naprosto e, podstatný princip a pokud s tím chceme něco udělat, tak zaprvé musíme zaručit, že ty specializované eh, služby budou definovány takovým způsobem, aby neohrozily eh, volný internet. Já si myslím, že ten směr je dobrý, ale musíme to ještě trochu eh, zpřísnit a zúžit. A kromě toho ještě jednou pokládám otázku, jestli skutečně je to věc, která se týká výboru jury, jestli skutečně k tomu máme vnášet nějaké připomínky a předkládat komentáře. Děkuji. Kolega Speroni. Děkuji, kolega Speroni. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Lhuty, to je 19. prosinec, to je za tři dny kdy máme hlasovat a já mám pouze tento anglický text, takže tím pádem to vůbec nejde, nemůžeme hlasovat. Hmm, jedině bychom mohli hlasovat, kdybychom dostali zprávu v naší jazyce a to platí také pro zprávu Rabkaj. Ano, umíme určitým způsobem jazyky, ale existují také určitá pravidla a jestliže nemáme text v našem příslušném jazyce, pak nemůžeme vykonat řádnou práci. Ano, eh, Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, se vztahují k textu komise a tento text komise je k dispozici ve všech jazycích. My nezměň, neměníme zprávu z vlastní iniciativy, ale text komise, který je k dispozici ve všech jazycích. A nyní paní kolega Galo. Oui, monsieur. Děkuji, Pane předsedo, já potvrzuji, že eh, s tím návrhem komise problém není, ale moje stanovisko je pouze eh, v angličtině, protože ty lůty byly příliš krátké, to je pravda. Jsem ráda, že jsem slyšela, že můj kolega Engström souhlasí e, u mnoha věcí. Co se týče neutrality internetu, to mě moc neznepokojuje. To delikátní záležitost, to ano, ale já eh, nepropadám zoufalství, protože věřím tomu, že se nám podaří najít nějaký kompromis bez větších problémů v těch lhutách, které nám byly vnuceny. Děkuji. Lhuty jsou takové, jaké jsou. A to znamená, že zůstává lhuta 19.12., jak to bylo oznámeno. A nyní se dostáváme ke zprávám pana Sparo, Speronyho, nejdříve bod číslo 9. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se budu zabývat všemi zprávami, abychom ušetřili trochu času. Jsou to pouze nové verze přepracování textu. Já souhlasím s tím, co předložila právní služba. Tyto, tato přepracovaná znění odpovídají ustanovením a proto žádám kolegy, aby hlasovali pro. Takže to bylo velice jednoduché, pane kolego, a já se ptám nyní, jestli má někdo námitky oproti bodu číslo 9. Není tomu tak, existují námitky proti desíce, není tomu tak, tak je to také schváleno. Bod číslo 11, existují námitky, to také tomu tak není. A bod číslo 12, také nejsou žádné námitky, takže všechno je schváleno. A nyní se dostáváme k bodu 35. Tady se to týká auditu. Omlouvám pana kolegu Karima, který dnes nemůže být přítomen. A proto to převezmu já a seznámím vás se stávající sání. Konaly se dva trialogy. První byl zahajovací trialog a druhý trialog se konal s výměnou názorů, kde byly předneseny jak názory eh, parlamentu a a rady a byly velice vzdáleny, proto nedošlo ke kompromisu. Dohodli jsme se na tom, že budeme ještě přemýšlet o e, dalším postupu. Minulý, předminulý týden se konalo další zasedání trialog a litevské předsednictví mi sdělilo, že nemělo předsednictví mandát pro všechny oblasti a například non-audit servisy nespadaly pod mandát. Já jsem potom také hovořil se spravodajem, který mi řekl, že podle jeho názoru tento trialog neměl smysl a pro to jsme informovali stínové zpravodaje z ostatních frakcí o našem názoru a Potom my ostatní frakce sdělili, že s naším postupem souhlasí a proto termín trialogu byl zrušen. To vedlo k tomu, že litevské předsednictví získalo čas, aby vedlo intenzivní rozhory s jedn- rozhovory s jednotlivými delegacemi předsed- rady a dnes večer je naplánován další trialog. Tady litevské předsednictví předloží další návrhy a já jsem získal dojem, že dnes večer dojde k určitému posunu a je tady naděje, že bychom ještě za litevského předsednictví dospěli ke konkrétnímu výsledku. Paní Tajnis také byla, se zúčastnila těch těchto, těchto rozhovorů a pan Karim, ten někde létá mezi Afganistánem a Dubají a proto dnes nepřijde, takže to je eh, současná stanovisko, takže dnes, nyní bude hovořit paní Taylor, se chce vyjádřit. Ano, já chci Eh, hovořit za paní Wikström, která bohužel se dnes nemohla dostavit. Eh, také cestovala společně s panem Karim z Pakistánu a proto ona chce poděkovat kolegům, především také paní Stínové zpravodajce a také vyjadřuje naději, že eh, v následujících, na následujících zasedáních trialogu dialogu bude zasedání, bude eh, problémy vyřešeny. A potom také nemá být využita a či zneužita přechodná lhůta. Eh, paní Wikström je také toho názoru, že Evropský parlament by měl akceptovat původní návrh komise a také přechodná lhůta by neměla být delší než pět let. Ano, děkuji, to bereme na vědomí, paní Regner. Já mám následující připomínky já jsem také nedostala informace od pana eh, Masipa, který také je někde v dopravní zácpě a proto říkám jenom následující. Pro nás pro sociální demokraty je důležité, aby stínoví zpravodajové byli vždy informováni o příslušných e, návrzích či změnách. E, tady došlo k určitému e, nedorozumění, kdy byl posledně trialog zrušen. A potom jde také o to, zdali se můžete vyjádřit k obsahu, protože tady nevíme přesně, jak to bude vypadat u těch černých seznamů, blacklist, u té rotace, takže myslím si, že o tyto informace mají také eh, eh, zájem ostatní členové výboru. Já vás mohu informovat o tom, že byl eh, schválen mandát na 25 let, rada předložila 14 let a matematický kompromis je někde uprostřed. Pak jsme hovořili o 20 letech, litevské předsednictví nevyloučilo možnost, že na tomto čísle bychom bychom se mohli dohodnout. U přechodných úprav je tomu tak, že rada nabídla pět let, my jsme nabídli deset let a možná na konci dospějeme ke kompromisu někde uprostřed. Myslím si, že to bude souviset s tím, že spíše kompromis bude u čísla 5 na místo u čísla 10. A potom je tady otázka takzvaného blacklistu. My jsme pře, většinově převzali mezinárodní standardy. Blacklist však překračuje limity v černé listině a tady také je obsažen zákaz daňových poradců, ale my jsme byli jiného názoru a řekli jsme, že tady musí dojít k pohybu, ale rada s komisí to nechtěli vzít v potaz. A potom další otevřené téma je otázka dozoru dohledu. O tom jsme hovořili pouze obecně, to také nespadá do pravomoci našeho výboru, ale ekonu. Ale já tady počítám s tím, že rada dnes předloží návrh, který se bude blížit pozici parlamentu. Já se domnívám, že to byly nejzávažnější témata, o kterých jsme hovořili. Bernard. Habe ich dich richtig verstanden? Rozuměla jsem tomu správně, že, jste, že si řekl, že bychom toho výsledku mohli dosáhnout eh, za litevského předsednictví, to bychom to museli udělat do pátku. Trochu mě to překvapuje, protože na jedné straně si řekl, že v podstatě ještě nic nemáme a na druhé straně, že bychom to měli zvládnout do pátku. Já to nepovažuji za vyloučené. Zvládnou to za litevského předsednictví, protože litevské předsednictví vedlo in, intenzivní konzultace s delegacemi v radě, říkal mi to vyslanec minulý týden, a navíc mají pocit, že rada najde řešení, které by eventuálně mohlo být přijatelné i pro parlament. Dneska večer si to poslechneme, budeme to probírat bod po bodu a uvidíme, jestli dospějeme k nějakému řešení nebo ne. Pokud se dostaneme k řešení, tak je možné, že se to ještě tento týden schválí v Koreperu ve výboru stálých zástupců, ale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 Oni jako litevci jsou samozřejmě velmi stížádostiví, protože by to chtěli dokončit. Já jsem tady eh, velmi zhruba popsal tu situaci vyjednávání. Samozřejmě, že je potřeba najít nějaký kompromis mezi různými pozicema, pozicemi. Eh, samozřejmě, že ve čtvrtek jsem měl možnost o tom hovořit s panem komisařem Barnierem. I pan komise má velký, význam, velký zájem na tom, abychom to téma dokončili, protože pokud se eh, nedospěje k řešení v rámci této legislativ, tohoto legislativního období, tak se celá situace odsune. Z těch neformálních jednání jsem získal dojem, že je to skutečně obrovský zájem eh, to téma dneska eh, dokončit a proto tedy eh, očekávám dnešní jednání s velkým optimismem. Karim to dneska není, ale co by zpravodaje ho budu zastupovat já a také paní Swinburne což je e, člověk, který se pravidelně účastní jednání za výbor pro e, průmysl. Já to doplním, paní Tajn. Já si myslím, že je to trialog, kde je vzácně jasné, jaké jsou protikladné pozice. A je jasné, že se tedy musíme sejít někde uprostřed. To není časté e, protože často jsou tu trialogy, kde se předkládají nejrůznější pozice a tady je to jinak. Tady je naprosto jasné, jaké jsou eh, protikladné pozice a víme, eh, že je potřeba se tedy shodnout na kompromisu, sejít se někde uprostřed. To znamená, že ta situace je skutečně jiná než u jiných trialogů, kde, eh, kde eh, jsme měli mnohem větší nejasnosti. Ano, je to poměrně jasné, buď dneska večer k řešení dospějeme a potom ho tady v lednu předložíme ve výboru a budeme o něm hlasovat a potom to půjde do frakcí a eh, v únoru, v březnu, až budou hotovy překlady, tak o tom bude rozhodováno na plenárním zasedání, a nebo dneska řešení nenajdeme. A pokud bychom dneska řešení nenašli, tak vycházím z toho, že by ten tedy eh, jako parlament bychom museli provést eh, první čtení a musíme, museli bychom vyčkat, až rozhodne rada v příštím legislativním období. To jsou tady dvě alternativy, které máme. Paní Regner, já jsem zjistila, že očividně dneska při trialogu nebude k dispozici překlad. A ráda bych poznamenala, že to je velká potíž u takto důležitého tématu. Pokud chceme dospět k závěru, tak eh, si myslím, že je to velký problém. Ty audity, to není jen tak ledejaké téma, to je velmi důležité téma. Takže pokud eh, souhlasí to, co jsem slyšela, že tady není překlad, tak eh, to považuji za problém. Ano, skutečně, podle pozvánky tam nebude k dispozici překlad, bude to v angličtině, ale v dopise s pravodajům, E, ani nebylo e, žádné tlumočení požadováno. Je to tak? No okay. Okay, also es gibt eine Information an die Mitglieder, dass für heute Ano, dneska večer skutečně nebude k dispozici překlad. Je to zkrátka tak. Nikdo o to tlumočení ani nežádal. Otázka e, zní, jestli jsme schopni takhle krátkodobě to tlumočení zařídit. Pravděpodobně ne, říká sekretariát. Paní Tajn, prosím. Dovolte mi, abych tomu řekla, že protože zatím vždycky to tlumočení bylo, vycházela jsem z toho, že bude i dnes. A myslím si, že to ani tak nesouvisí s důležitostí tématu, s, eh, s těmi slovíčky, protože eh, ty, eh, ta slovíčka nejsou nějak složitá. Hovořili jsme o specifičtějších věcech, ale přesto si myslím, že je to záležitost, která je velmi obtížná z hlediska terminologie. Není to jenom to obyčejné politické, ty obyčejné politické řeči. A vždycky si myslím, že bychom tedy měli počítat eh, s tlumočením. Já jsem tady vycházela z toho, že to eh, tlumočení bude eh, k dispozici i dnes. Ale dobře, můžeme to udělat i bez tlumočení, ale myslím si, že u takovýchto příležitostí by bylo velmi dobré, aby to tlumočení k dispozici bylo. Náš stínový zpravodaj požádal o tlumočení. Ano, ano, máme k dispozici příslušný e-mail. e-mail. Sekretariát říká ne, to znamená, že se eh, podíváme, jestli by to bylo možné. Je vůbec šance na dnešní večer získat tlumočení? Ja, also das Sekretariat sagt... Sekretariát říká, že většinou je to tak, že účastníci musí požádat o tlumočení, pak se to zařídí, ale tentokrát se tomu tak nestalo. To znamená, že žádné tlumočení zařízeno je není. Vždycky vycházím pouze z toho, co má sekretariát k dispozici v písemné podobě. To znamená, že dneska večer ten trialog bude probíhat, uvidíme, jak to bude úspěšné. Žádná jiná možnost totiž není, protože ten termín už je jasně zadán. Ehm, musíme se dneska večer domluvit na tom, jestli bude potřeba ještě nějaké další jednání, nějaký další termín. Sekretariát říká, že z technického hlediska už není možné na dnešní večer získat tlumočení. To už zkrátka nejde. Takové, tak to zkrátka je. Ale uvidíme. Já na tom v tuto chvíli nic nezměním, tak toto v tuto chvíli zkrátka je. A pokud jde o tu zprávu jako takovou, tak se vás v tuto chvíli ptám, jestli k tomu něco máte z obsahového hlediska. Paní Regne, prosím, já k tomu mám jednu obsahovou otázku a sice k těm přechodovým lhůtám, těm přechodným obdobím. Pokud jde o ta přechodná období, tak je to tak, že rada nám v rámci diskuze nabídla pět let, až pět let, a ti kteří nesou většinu mandátu, to znamená spravodové, stínoví spravodové, řekli, že by chtěli až 10 let. Eh, to znamená, že kompromis bude pravděpodobně někde uprostřed. Ráda bych pouze upozornila na to, že u těch přechodných hůd musíme dbát na to, že v Německu eh, naraz E, bude 24 e, e, podniků požadovat nového auditora. Ve Velké Británii to bude 40 podniků, to znamená, že budeme mít potíž ty nové auditory najít. Jsou to banky, které nemůže, kterým nemůže audit provádět kde kdo u těch velkých zemí, kde jsou velké podniky, jde skutečně o to, abychom nějaké auditory vůbec našli, protože to jsou banky, které zatím byly auditovány pouze velkou čtyřkou. Dobře, máte k tomu někdo něco dalšího? Ne. Takže dneska večer uvidíme, jak pokročíme a jaký bude výsledek toho trialogu. A tím se tedy dostáváme k jednání in camera. Musíme udělat krátkou přestávku zhruba na dvě minuty, tak abychom mohli vypnout web streaming.